by to mohl být příklad pro ostatní. Děkuji. Tényleg e, végére értünk a vitának, berekeztem a vitát. Takže tím se dostáváme na konec e, tohoto bodu, který tím uzavírám. Hlasovat se bude ve středu ve 12 hodin. A nyní přistoupíme ke zprávě Svensson. Mm, jedná se o politický rámec Unie v, v boji eh, proti násilí na ženách. A nejprve dám slovo paní Svensson eh, jakožto zpravodajce. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům a také kolegům z výboru pro rovné postavení mužů a žen, pokud jde o jejich angažovanost při potírání násilí na ženách. Před zítřejším hlasováním a také před rozpravou bych eh, chtěla ráda zmínit, kolik žen je dotčeno násilím, kolik žen je eh, zabito zavražděno, ale to neudělám. Já se pokusím spíše vám ukázat několik obrázků na, na tohoto násilí před hlasováním a chci to udělat proto, abyste to před hlasováním viděli a aby každý poslanec chápal, že nyní máme všichni možnost přispět k potření tohoto násilí tím, že se zítra pozitivně odhlasuje tato zpráva. Představte si matku, která svým dětem předčítá příběh na dobrou noc. Najednou se rozrazí dveře, ve dveřích stojí muž, otec a děti jsou vyděšeny, protože už je jasné, co se stane. Děti se schovávají pod peřinu, zavírají oči, snaží se zacpat si uši, aby neviděli a neslyšeli to, co se stane. A vidí, jak, eh, slyší, jak otec křičí, slyší kroky, slyší eh, násilí, slyší, jak matka křičí. Takový obrázek si dovedete představit. Potom matka, která dlouhá léta žila pod eh, hrozbami, násilím a nyní konečně se rozhoduje k tomu, že opustí vztah a vytvoří nový život pro sebe a své děti, uprchne a dostane eh, místo v eh, příslušném zařízení pro ženy a muž, když po Muž čeká před školkou, kam žena odvádí děti a ubodá ji. Ona um zemře a je další obětí tohoto strašného násilí na ženách. A toto násilí je pácháno na ženách, protože jsou ženy a jenom z tohoto důvodu. Toto někdy i smrtonosné násilí na ženách, které si jistě představíte, se stává v tomto okamžiku ve chvíli, kdy ta žena se rozhodne konečně opustit vztah, ve kterém trpí. Žena se nemůže nechat rozvést od muže, který si myslí, že ona je jeho majetek. Muž eh, potom začíná mít pocit, že ztrácí kontrolu a moc a začne jednat. Další obrázek. Mladá žena, dívka, odchází z kina, vrací se domů, loučí se se svým přítelem, říkají si, že se uvidí další den Náhle za sebou slyší těžké kroky a zjišťuje, že na ní někdo útočí, je znásilněna, přežije, ale zbytek svého života už musí žít s touto hrůznou představou, s tímto zážitkem. Dochází také k znetvořování pohlaví žen a ve štokholském programu komise potvrdila, že v roce 2011, 2012 pardon, vydá stělení, k těmto typům násilí a má být vydán také akční plán na evropské úrovni. Já to vítám a dokud budou ženy předmětem násilí založeném na tom, že jsou ženy, dokud to tak bude, tak nemůžeme říci, že žijeme v demokratické společnosti, kde jsou si lidé rovni. Životy žen a také způsob jejich života je omezován tímto násilím. Toto násilí je ve společnosti velice rozšířeno. Ženy jsou obětí násilí založeného na pohlaví, ale my nesmíme ženy vnímat pouze jako oběti. Velmi často jsou to velice silné ženy, které s podporou společnosti dokážou vést dobrý život, dokážou vybudovat úspěšný život pro sebe i pro své děti. A je naší úlohou zde v Evropském parlamentu ukázat, že tyto ženy podporujeme. Děkuji. A nők iránti együttérzéssel, és akkor megkérem Malmström biztos asszonyt a bizottság. Děkuji. Jde tedy o naše postavení vůči ženám a já nyní vyzývám paní Malströmovou, aby si vzala slovo. Děkuji vám, paní Svensson, za vaše velice eh, dojaté, eh, dojemné vystoupení na toto téma. Je to skutečně vysoká priorita eh, pro komisi rovnost pohlaví. A jak dobře říkáte, je veliký problém s násilím na ženách v Evropě a proto se eh, zaměřujeme na akce, které mají zlepšit situaci v této oblasti. A velice vítám vaši zprávu, paní Svensson, a vítám i tuto iniciativu, která je příležitostí pro výměnu eh, informací a, a pro synergii činností Komise i Evropského parlamentu pro budoucnost. Řada bodů, které jste zmínila, jsou pokryty akčním plánem Komise v boji proti násilí na ženách. A proto, abychom ten dopad maximalizovali, soustředujeme se na konkrétní akce na základě právního základu. Eh, je to balíček práv obětí násilí, eh, jedná se o zvlášť zranitelné oběti, jako jsou ženy a děti. A tento balíček bude prezentován příští měsíc. Eh, každá obět násilí potřebuje pomoc pro, eh, po, po eh, tom útoku a ženy jsou zvlášť citlivé, když eh, jsou obětí znásilnění nebo jiného násilného chování, pro následování a podobně a potřebují tedy pomoci v, i v kontaktu se, s justicí a podobně a potřebují mít náležitý přístup ke spravedlnosti a kompenzacím. Právní Eh, rámec by měl zajišťovat základní práva pro oběti v celé Evropské unii eh, v Evropě. A je, to bude považován jako první krok, tedy první balíček legislativních opatření na ochranu a podporu obětí násilí a eh, nástroj vzájemného uznávání práv obětí a e, mám, jedná se především o oběti domácího násilí, e, sexuálního násilí a e, také opatření vzájemného uznávání práv obětí, které jsou opakovaně obětí násilí svých partnerů a podobně. A komise chce zajistit, aby v Evropě žádná žena nebyla jaksi zbavena svých lidských práv. A tento balíček vytvoří obecný rámec, který potom v průběhu tohoto volebního období bude ještě doplněn dalšími nástroji, které se budou zabývat specifickými potřebami některých typů obětí, eh, jako například eh, eh, ženská obřízka, jak jste ji zmiňovala, a podobně. Dále pak se budeme soustředovat na zvyšování informovanosti žen a, a sledování statistik násilí na ženách. Eh, institut eh, k, pro eh, rovné zacházení se také bude soustředovat na studie tohoto typu. Eh, také komise poskytuje významnou finanční podporu v boji eh, proti násilí na ženách prostřednictvím především programů pro nevládní organizace a tak dále. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. A nyní předám slovo kolegům, kteří budou hovořit jménem jednotlivých eh, politických frakcí. Takže nejprve za EPP eh, paní kolegyně Jiménez Beseril. Máte dvě minuty. Eh, děkuji. Většinou, když jsem hovořila v tomto parlamentu, hovořila jsem proto, abych právě odsoudila násilí na ženách. A nyní jsem tady opět, abych se vyslovila proti a bojovala proti tomu. Vůbec mě to neunavuje hovořit o tom znovu, protože si myslím, že je třeba veřejně opět a opět hovořit o tomto porušování lidských práv, protože e, není možné hájit nějakou kauzu, aniž bychom se k ní neustále vraceli a neustále to opakovali. A já se právě chci vyjádřit vyjádřit na obranu všech těch žen, které každodenně trpí ehm, eh, špatným zacházením, týráním a eh, také musím apelovat, aby eh, pachatele těchto činů byli trestáni a aby se obětem pomáhalo. Evropské ženy pocítili alespoň jednou v životě ve velkém počtu násilí podle pohlaví. A já myslím, že to je jeden z velkých závazků, jak to uznává také komise ve svém akčním plánu, bojovat proti tomuto násilí. Je třeba opět a opět zdůrazňovat, že je třeba eh, hájit eh, oběti eh, já jsem ostatně zpracovala zprávu na toto téma na obranu obětí. Byla to zpráva, která také, která také získala velký konsensus Eh, ať už jde o domácí násilí, které potom dopadá na všechny členy rodiny, což jsou děti, ženy, eh, starší osoby, eh, to není jenom otázka jakési jakéhosi politického oportunismu. Je to velký závazek, velká povinnost. Nesmíme o tom mlčet, to za prvé, a za druhé musíme se pustit do práce a musíme uh, uh, hovořit o této věci, protože doposud se nám nepodařilo snížit počet obětí uh, které zemřely následkem takovéhoto eh, násilí. Je třeba přejít od slov k činům. Je třeba aplikovat potřebnou legislativu, aby ženy mohly žít eh, důstojně a bezpečně. Musíme neustále myslet na oběti, aby se nám podařilo eh, pomoci jim, aby se nám podařilo zvítězit nad tímto hrozným, eh, nad touto hroznou realitou, která přináší stále nové a nové eh, oběti. Prosím, hovořte o tomto tématu se mnou. Děkuji. Děkuji. Já nechci přerušovat eh, dámy, když hovoří, nicméně apeluji na vás, prosím, respektujte čas, který máte k dispozici. Nyní má slovo paní Thomsen. Máte minutu a půl za uh, S. Kvinde udsættes for vold. Mere end hver tiende kvinde bliver udsat for seksuelle... Každá desátá žena někdy byla předmětem nějakého sexuálního násilí a 26% všech dětí hovoří o tom, že na nich bylo pácháno fyzické násilí během jejich dětství. Takže je vidět, že v Evropě máme skutečný problém. Musíme s tím už něco udělat, nesmíme předtím zavírat oči. Nechci už slyšet další historky o ženách, kterým muži vychrstli do obličeje kyselinu, nebo které byly nejrůznějším způsobem zraněny. Zažívám, nebo pardon, slýchám strašné případy o tom, co se ženám děje. Evropská unie musí toto potlačit, musíme to změnit, musíme zastavit takové zacházení a proto je taková ta, ta zpráva tak důležitá. Je to signál pro zbytek světa o tom, že Evropský parlament je toho názoru, že násilí založené na pohlaví porušuje lidskou důstojnost, potřebujeme směrnici, Evropská komise musí jednat, potřebujeme něco, co zastaví násilí na ženách. Potřebujeme koordinovaný přístup Musíme se postarat o to, aby oběti byly co nejlépe chráněny a musíme se postarat o to, aby nikde v Evropě nebylo možné beztrestně páchat násilí na ženách. A samozřejmě musíme mít také obrovskou prevenci. Násilí není soukromá otázka. To je něco, s čím lze zatočit pouze na politické úrovni. Děkuji. A dále má slovo Eh, zástupkyně liberálů, paní Parvanová. Percben, Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko, dámy a pánové. Já chci poděkovat zpravodajce za velkou práci a chci poděkovat i ostatním kolegům za obrovské odhodlání bojovat proti tomuto typu násilí. My eh, v parlamentu si myslíme, že je třeba okamžitě konat, abychom bojovali proti tomuto násilí proti ženám. To je velmi zapotřebí. Eh, komise to také uznává se všemi těmi argumenty. Je třeba zavést celoevropská opatření. Existují eh, v členských státech velké odlišnosti také v legislativě boje proti násilí na ženám. Eh, je tady také eh, velká odlišnost velká odlišnost v opatřeních, které hájí tyto ženy. A my se zavazujeme bojovat proti všem formám násilí na evropské úrovni loňském roce bylo zveřejněno sdělení, které se týkalo tokholmského programu. Nicméně členským státům se nepodařilo efektivně hájit ženy proti všem formám diskriminace a násilí. A my vidíme, že Eh, se na polovinu občanů EU vlastně eh, rovná práva nevztahují. Je třeba předkládat další legislativní návrhy, je třeba také začlenit do legislativních eh, nástrojů souhrnou strategii, která by bojovala proti všem formám násilí na základě pohlaví. To je třeba také doplnit velkou kampaní která zvýší povědomí všech občanů o boji proti násilí eh, na ženách. A konečně podle zakládajících principů, které jsou formulovány ve smlouvě, Očekáváme dnes jasnou odpověď, jak a kdy chce komise navrhnout efektivní opatření na evropské úrovni. Děkuji. Děkuji paní poslankyně, a dávám slovo paní Cornelísen ze skupiny Zelených. Máte minutu a půl. Uh, Já jsem velmi ráda, že boj proti násilí na ženách je prioritou Evropské komise a také Evropského parlamentu. To nám dává společný cíl a můžeme v nejbližších letech pokročit na této cestě. Ten, tato zpráva je velkým přínosem do celého balíčku eh, týkající se obrany obětí, tak jak o tom hovoří také komise. Je to eh, jeden z aspektů souhrné strategie Evropské unie, která má pomoci obětem eh, násilí. Například minimální úroveň pomoci obětem. Všechny ženy by měly mít přístup do asilových domů, ale také k psychologické pomoci či poradně. Eh, ženám eh, z kruhu migrantů bychom měli obzvláště pomáhat, neboť jsou obzvláště zranitelné. Je tady celá řada velmi důležitých aspektů a my zelení doufáme, že bude možné hlasovat pro Nicméně je tady v odstavci 19 bod G, který eh, hovoří o eh, hovoří o mm, situaci prostituce a nerozlišuje dobrovolnou a nedobrovolnou prostituci. To bude bod, ve kterém se budeme muset zdržet hlasování. Nicméně chci poděkovat zpravodajce a chci poděkovat i dalším členům parlamentu za to, že se věnují této otázce. Děkuji.

a képviselőcsoportok képviselőinek a felszólalását. Děkuji. A teď se eh, podíváme na jednotlivé řečníky. Nejprve má slovo paní Figueiredo eh, Gue. Um Děkuji, pane předsedo. Toto je velice důležitá zpráva Navrhuje se tady úplně nový eh, politický přístup, globální přístup pro boj s tímto násilím. Navrhují se zde konkrétní opatření a také trestně právní postihy. Velice důležitá je samozřejmě také prevence, která se zde objevuje. Poukazuje se na to, že je potřeba vytvořit takové podmínky, aby se tyto ženy mohly emancipovat a nemají eh, nadále pracovat v nejistých pracovních podmínkách, protože musí mít možnost sami vzít do svých rukou utváření svého života. Velmi často je to totiž tak, že ženy jsou na mužích závislé, někdy k tomu patří i prostituce, nebo někdy je proti ním používáno násilí, Tedy ženy jsou často závislé a nemohou si svůj eh, život určovat sami. A proto je nyní na čase, abychom od slov přešli k činům. Musíme skoncovat s násilím na ženách. Existují nejrůznější podoby tohoto násilí. Vůbec existuje mnoho typů násilí, ale toto násilí je obzvláště závažné a má velmi negativní dopady také na děti. To znamená, že toto násilí se vlastně tímto způsobem reprodukuje a šíří. A proto bych chtěla, chtěla apelovat na komisi, aby co nejrychleji přiš, přešla k akci, přijala konkrétní opatření tak, aby chránila ženy před násilím. Děkuji. A nyní se dostáváme k dalším řečníkům. Paní Matera má slovo. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové. Boj proti všem druhům násilí proti ženám je jednou z priorit maďarského předsednictví EU. Především jsou zapotřebí dlouhodobá opatření v oblasti politické, sociální i právní, aby bylo možné odstranit tento typ násilí a dosáhnout skutečné eh, rovnosti mezi pohlavími. Mezi kolegy v tomto parlamentu jsem se snažila prosadit myšlenku, aby byl vyhlášen Evropský rok boje proti násilí na ženách. Akční plán 2010 až 2015 Evropské komise uznává, že je třeba bojovat všemi prostředky proti tomuto typu násilí. To už je velký krok před. Mělo by se to projevit konkrétními akcemi. Stále ještě čekáme na strategický plán, který nám komise ohlásila na tento rok. Tento plán by měl předložit celý soubor legislativních konkrétních nástrojů, které umožní zaručit obětem násilí dostatečnou ochranu v rámci národního právního systému. 20 až 25 žen již alespoň jednou eh, v životě prodělalo násilí. To znamená, že eh, jsou tady oběti eh, mezi ženami, také velký počet žen je předmětem Um, zmrzačení genitálií. Tady je zapotřebí působit velmi rychle. Musí působit, musí konat také evropské eh, instituce. Protože v takovém případě, kdy jsou ženy obětí násilí, tak tyto matky ztrácejí i schopnost náležitě chránit své děti násilí je jev, který je třeba studovat, protože eh, velice často ženy se stydí za násilí, které na nich bylo spácháno a bojí se nebo váhají, zdráhají se eh, podat trestní oznámení. Bojovat ji proti tomuto druhu násilí je velmi důležité. Je třeba skoncovat s násilím proti ženami co nejrychleji. Děkuji. Estrella képviselő nőnek a a nyní dávám slovo paní Estrele na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Jakožto stínová zpravodajka bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za tuto vynikající zprávu. Myslím si, že tato zpráva si zaslouží podporu naší frakce. Už tady zasnělo, že násilí na ženách je opravdu závažné porušení lidských práv. Možná, že je to jedno z nejhorších porušení lidských práv a víme, že ženy, které jsou obětí násilí, se musí vzdávat mnohých ze svých základních svobod a velmi často potom dochází k tomuto násilí opakovaně. V Portugalsku jsem navštívila domov pro takové ženy, hovořila jsem s nimi a některé z nich mi svěřil, že trpěli tímto násilím po celý život a pouze proto, že na ně eh, začaly tlak vyvíjet děti, dostali eh, nebo nalezli v sobě dostatek odvahy na to, aby obžalovali, aby si stěžovali na násilníka. Často to bylo také tak, že děti po té, co dospěli, tuto žalobu podali ve jménu své matky. A je nepřijatelné, aby tyto ženy, tyto oběti nedostaly podporu. Velmi často jsou potom ženy, eh, dě, pardon, děti eh, rodině odebrány, ženy pak už nemají pečovatelské právo o děti. A to nesmíme připustit. Ženy musí být respektovány a nesmí docházet k tomu, že na ženách bude pácháno takové násilí. Ženy se nesmí dostávat do takových situací, nesmí v nich žít. Dále bych chtěla ještě dodat, že násilí páchané na ženách je také vlastně útokem na demokracii, protože to znamená, že tyto ženy už nemohou využívat svých práv. Myslím si, že pokud se všichni budeme zasazovat eh, o to, aby se jim dařilo lépe, tak se nám podaří tento nešvar potlačit. Děkuji a dále má slovo pan Vojčechovský. Konečně si tady poslechneme v této diskuzi také muže. Možná by to mohlo být subjektivní. V walce s przemocą vůbec kobět máme na uwadze hlavně přemoc v rodinách či v związkach osobistých. Děkuji, pane předsedo. Ehm, násilí, domácí násilí je e, rozhodně Eh, věc, kterou je potřeba tedy eh, proti, s tím tedy bojovat legislativními nástroji. A já bych tady chtěl také hovořit o jiné formě násilí, násilí na ženách ze strany státu. Je toto to případy, kdy jsou ženám odebírány děti. Eh, neznám větší násilí na ženách než odebírání jejich dětí z důvodu eh, malicherných tedy důvodů. Například nedávno eh, bylo odebráno desetileté dítě od matky eh, pod záminkou, že se příliš mnoho modlila. A nebo někdy je důvodem, že jsou ti rodiče příliš chudí, než aby vychovávali své děti. Místo, aby těm rodičům pomohli, tak jim odeberou děti. A nebo jsou děti odebírány třeba, když se rodiče hádají. To jsou někdy drastické scény, kdy jsou odebírány děti policií jejich matkám a e, státními úředníky. A v Evropě e, je taková tendence vlastně znehodnocování rodiny příliš velkými zasahováním státu eh, pod záštitou zákona. Odebírání dětí od eh, jejich matkám, takže děti tedy vlastně jsou zbavené svých matek. To je věc, která by neměla eh, nastávat eh, z důvodu chudoby, třeba eh, nemají být rodinné vazby porušovány jenom z důvodu třeba chudoby. Děkuji. A nyní dám slovo paní Sklidlovské na dvě minuty. Děkuji Evropský eh, parlament během tohoto zasedání přijme zprávu, která se týká mnohostranného přístupu k násilí na ženách. Násilí na ženách řešené z takovéhoto širokého pohledu rozhodně eh, je velice eh, důležité a je potřeba působit na různých úrovních politických, sociálních, právních, vzdělávacích a podobně. Jedině tak je možno dosáhnout výsledku. Nicméně očekáváme návrh směrnice, která se soustředí soustředí na, na, pouze na násilí na ženách a já doufám, že komise takovou zprávu předloží brzy. Já mám dvě poznámky. Je velice důležité to, aby násilí na ženách bylo chápáno jako něco špatného nejenom z pohledu žen a, a, a rodiny, ale je, je také eh, třeba vidět, jaké to představuje náklady pro společnost. A za druhé bychom se neměli soustředovat pouze na boji s násilím, ale také na určité modely chování, které by měly být eh, stigmatizovány, aby nebyla eh, společnost tolerantní vůči násilí na ženách. Je třeba změnit způsob vychovávání dětí, tak aby eh, lidé v praxi Eh, jak si eh, vedli kvalitnější život. Chtěla bych velice poblahopřát zpravodajce eh, k její zprávě, která je velice důležitá a doufáme, že po těchto slovech budou následovat činy a že nebudeme už jenom hovořit o boji s násilím na ženách, ale že začneme opravdu chránit. Děkuji. Děkuji. A další pan Boskurt, máte 1,5 minuty. Dank u wel, voorzitter. Ja, hier ben ik. Uh, de commissie heeft in het Stockholm... Děkuji, pane předsedo. Komise ve štokholmském programu uvedla, že využije veškeré možné prostředky uh, na to, aby se potíralo násilí páchané na ženách, v tuto chvíli zatím ještě není k dispozici žádná obsáhlá strategie. A přitom je to tak naléhavá otázka. Bezpečnost je velice důležitým statkem, především pro ty zranitelné z nás. Platí to pro ženy, které jsou nuceně provdávány, jejich pohlaví je mrzačeno a tak dále. Jsou to takovéto trestné činy, které jsou eh, denně páchány na ženách v Evropě. A tady potřebujeme jednat, potřebujeme výzkum, který bude zaměřen na tuto problematiku. Oběti této trestné činnosti musí mít dostatečnou ochranu a komise musí co nejrychleji vydat evropskou strategii pro potírání násilí na ženách. A zvláštní pozornost musíme věnovat především těm tradičním škodlivým praktikám raději dnes, než až v roce 2013. Je třeba eh, například tady mít také eh, ochranný rozkaz na evropské úrovni. Eh, bezpečnost ženy nesmí končit na hranicích určitého státu. Děkuji. Pan Šimanský, tady není, já ho alespoň nevidím. Pane předsedající. przewodniczący, Nawiązując do moich przedmówców. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych zdůraznil ještě jednou, že násilí eh, je přítomno v životě společnosti. Jeden nebo jedna příčina eh, se týká také materiální pozice žen, týká se také diskriminace v, na pracovišti, to, že ženy mají přístup k méně placeným, horším pracovním místům. A přitom právě ženy nesou břemeno výchovy dětí. Mnoho evropských eh, zemí nemá dostatečné ocenění žen. Jsou tady některé případy jako dřívější odchod do důchodu a některá další opatření, která ovšem vedou k tomu, že ženy jsou pak závislé na sociálním e, systému. Je velice důležité, e, aby se započítal ženám také ten čas, které věnovali e, péči o děti jako odpracovaná doba. Je e, ostatně e, zde také souvislost s tím, že Evropa prožívá velmi obtížnou demografickou situaci. Ekonomická závislost žen na mužích e, je často také příčinou určité pasivity ze strany žen. Je příčinou toho, že ženy často i tolerují to, že jsou obětmi násilí. Evropský parlament se může věnovat těmto eh, otázkám, zejména eh, v těch zemích, kde vzhledem k chudobě žen je situace žen opravdu velmi obtížná. Je to velice důležité sdělení, které zpravodajka vyjádřila ve své zprávě. Je důležité aktivně hledat řešení. Děkuji. Děkuji a dávám slovo nyní paní Edith Bauer na dvě minuty. Elnök úr, Szeretném én is megköszönni. Děkuji. Také já chci poděkovat zpravodajce, protože tato zpráva se věnuje velice důležitému jevu ve společnosti. Už jsme si zvykli na to, že vidíme, že se v Evropě všechno dá do pohybu, když je zde určitý hospodářský zájem. A já chci upozornit na škody, které páchá násilí na ženách, které působí škody v miliardách eur Eh, existuje eh, násilí na ženách mezi chudými, ale i mezi bohatými, mezi nevzdělanými i vzdělanými lidmi ve všech vrstvách společnosti. Můžeme říci, že jsou tady sta tisíce žen, které se stávají oběťmi násilí eh, domácího násilí, ale také nový typ násilí se projevuje v Evropě, což je mrzačení pohlavních orgánů, ale také takzvané zločiny ze cti, které jsou také páchány na ženách. Chtěli bychom, aby byly přijaty nové evropské normy. Víme ovšem, že bez právního základu to prakticky možné není. Jednu věc však udělat můžeme a to je schválit evropskou strategii. A i když se nám nepodaří harmonizovat právní systémy, pak alespoň výměna osvědčených postupů nám může hodně přinést. Také jsme konstatovali, že jsou některé činy násilí, které ani nejsou uznávány jako násilí ve všech členských státech a myslím, že do budoucna je zapotřebí spolupracovat. Aby tato spolupráce byla úspěšná, Evropa potřebuje společnou strategii. Děkuji. Děkuji. A dávám nyní slovo paní Kosta na minutu a půl. E, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat paní Svensson. Víme, že násilí na ženách e, nebo na dětech je stále rostoucím, nebo je to velký fenomén v Evropě a komise nám už tady slíbila strategii proti násilí e, páchaném na ženách. Zahrnuje to domácí násilí, mrzačení pohlavních orgánů a potom také další méně eh, viditelné jevy, jako je například mobbing eh, na některých pracovní, pracovištích, eh, potom izolace těhotných žen. Je to problematické. Na mysli mám také například násilí ze strany médií, Máme směrnici o obchodování s lidmi a také tady máme nová očekávání, pokud jde o násilí proti ženám. A myslím si, že teď tady máme lepší základ pro uh, tuto otázku, protože eh, tady je lepší právní základ pro členské státy, harmonizace. Potřebujeme definovat jasné standardy právní pomoci, psychologické pomoci pro ženy, pro děti Musíme tady mít větší spolupráci s nevládními organizacemi, spolehlivé statistiky, posouzení dopadů v souvislosti s nejrůznějšími typy prevence a také pokud jde o snižování násilí. Myslím si, že tady v Evropském parlamentu máme jasnou společnou vůli a já jsem také eh, podepsala Eh, určitý dokument pro podnícení úvah pro Evropu bez násilí a myslím si, že i toto k tomu přispěje. Děkuji a dále má slovo paní Bastos. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové Násilí na ženách je závažným porušením lidských práv a to každý, na tom se všichni shodujeme. Je to dlouhodobý problém, problém rozsáhlý, který se týká eh, států různého kulturního a zeměpisného pozadí a tento jev je často spojený s eh, narušenými rodinami, s rodinami třeba, které, kde jejichž ekonomické podmínky jsou nepříznivější, ale týká se to všech rodin bez ohledu na vzdělání, sociální postavení. Eh, v Evropě se odhaduje, že každá pátá žena byla obětí fyzického násilí minimálně jednou ve svém dospělém životě. A tudíž je prioritou zajistit ženám, eh, které jsou obětmi násilí, podporu. A to obsahuje celou řadu iniciativ. Eh, jedná se o právní pomoc obětem násilí, Eh, zesílení eh, režim jaksi trestních sankcí, vytváření asilových domů a eh, zavedení linky po pomoci a dále pak opatření, která preventivní a, a odstrašující opatření podle závažnosti případů. Samozřejmě násilí má veliký dopad na život a psychiku žen, ale má to náklady i ve společnosti a to vyžaduje tedy velkou politickou a sociální mobilizaci. Je třeba zajistit rovnost a rozvoj a proto vítáme eh, zorganizování roku, Evropského roku boje eh, násilí páchaného na ženách, protože takto můžeme jaksi upozorňovat Evropany na, eh, toto, na tento jev. Děkuji vám velice a nyní dám slovo paní Blinkevičute. Děkuji. Eh, paní Svensson za vaši skvělou zprávu, eh, která eh, jasně jak si mapuje problematiku násilí na ženách a ukazuje, že takováto porušování lidských práv neznají hranice ekonomické, sociální ani geografické. A v rámci štokholského programu přijatého v loňském roce je třeba, aby strategie byla přijata jednat co nejrychleji v boji násil, proti násilí na ženách, aby tato strategie byla publikovaná co nejdříve. Uh, Eh, násilí, eh, jaksi genderově motivované a sexuální násilí a všechny ty zločiny eh, mají nevratný dopad na tělesné i duševní zdraví žen a je třeba věnovat pozornost vzdělávání institucí, jako jsou zdravotníci, policisté, soudy a podobně, aby také jaksi pomáhali v tom procesu boje násilí proti násilí na ženách. Eh, jedná se také o podporu nevládním organizacím, které pomáhají eh, ženám eh, i v, v podmínkách ekonomické krize je tento problém naopak ještě výraznější a proto je třeba mu nadále věnovat stejnou pozornost. Poslední je přihlášená paní Flašíková Beňová na minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, násilí páchané eh, na ženách eh, je jaksi předmětem upozorňování už mnoho let a přesto se nedaří ten, tuto formu kriminality odbourat. Různé formy násilí na ženách ubližuje nejenom ženám, ale jejich rodinám a rodinný život ztrácí svoji podstatu, vytrácí se pocit bezpečí a jistoty. Děti konfrontované s násilím jsou jaksi takto vlastně mm, poškozovány do budoucna a e, v případě starších žen nebo žen tělesně a nebo duševně e, oslabených je tam ta problematika vlastně ochrany vlastních zájmů ještě složitější. E, bývají také předmětem porušování osobních svobod, jako například v případě obchodování s lidmi s sexuálními účely, je jedním z velkých společenských problémů. Je třeba zajistit větší eh, účinnost trestního stíhání a zajistit přiměřené tresty pro tyto zločiny a přijmout kroky, které zamezí takto závažnému porušování lidských práv a svobod a zajistí evropským ženám důstojný život. Děkuji. Děkuji. A tím se dostáváme k Catch the Eye. Mám 15 přihlášených kolegů, kteří se chtějí zapojit vzhledem význam, k významu tohoto tématu. Ušetřili jsme trošku času, takže já eh, dám Eh, slovo osobám, které tady vyjmenovávám. A ne, nebudu je číst všechna ta jména, zvláště těch kolegů, nebo nebudu, nečetl jsem jména těch, kteří mluvit nebudou, protože třeba už mluvili. A takže nejprve dám slovo panu Kelly na minutu. Já bych chtěl upozornit na dvě věci. Za prvé násilí na ženách a za druhé eh, role mužů pracujících v hotelech. Nás násilí eh, je naprosto nepřijatelné a je potřeba, eh, aby vzdělávací programy, eh, například také pro management v různých zařízeních, hotelech a podobně, byly, aby byly informovány o vzdělávání v tom smyslu, že ženský personál je tabu. A dále pak je to otázka role mužů v hotelích jeden, jedna moje známá krásná dívka byla zavražděna eh, během, eh, během líbánek, protože přistihla zloděje, který jim vykrádal pokoj. A mnoho eh, dochází k různým podobným případům a eh, je potřeba jak si se eh, soustředit na tuto, tuto riziko v hotelech, kdy tedy mohou být ženy předmětem násilí. Děkuji ale chci vás poprosit, abyste opravdu dodržovali přidělený čas, eh, takže nyní dávám slovo kolegu Tarabela. Pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové, já vítám zprávu paní Svensson, protože se tady hovoří o nutnosti považovat všechna násilí jakožto trestní čin podle trestního práva. Především je, je třeba říci, že v Evropské unii jsou členské státy s různou tradicí, s různou eh, kulturou, ale pokud je o násilí, tak se eh, hrozím toho, jak velké rozdíly tady jsou. Například znásilnění. I když všude spadá pod trestní právo, tak není definováno znásilnění stejným způsobem. V Lotyšsku eh, znásilnění mezi manželi prostě neexistuje. Na Maltě eh, znásilnění muže mužem neexistuje. Na Slovensku eh, být znásilněn předmětem není považováno za znásilnění. Přitom jsou tady ženy, muži i děti, jejichž život je zničen následkem takových, takového násilí. To vlastně umenšuje eh, utrpení těchto lidí, nebere to v úvahu utrpení těchto lidí. Prosím, berme v úvahu veškeré násilí. Děkuji. Dále. Paní Meissner, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Při rozpravě o násilí na ženách jsme si všimli toho, že je to jednoznačně porušování lidských práv. Bylo řečeno, že děti jsou často nepřímou obětí tohoto násilí páchaného na ženách a někdy mohou být i přímou obětí tohoto násilí, protože hlavní příčina například samovolných potratů nebo dalších potratů je často násilí na ženách. Jde také o různou nucenou eh, prostituci, zločiny ze cti, obchodování se ženami, mrzačení pohlavních orgánů a tak dále. Všechno ani jmenovat nemůžu. A přínos této zprávy je v tom, že v budoucí zprávě o rovných příležitostech jsme si všimli, že tady je porušena nebo ohrožena právě tím, že je zde pácháno násilí na ženách a teď tady máme možnost vytvořit společný rámec pro lidská práva v Evropě a to je opravdu potřeba, abychom tady společně učinili tento krok, protože to je celoevropský problém, který musíme společně potírat. Děkuji a nyní slovo uděluji paní Bertman. Násilí na ženách má mnoho podob a i nadále je to mezinárodní problém, který zatím ještě není pod kontrolou. Uplatňovat násilí znamená ohrožovat zdraví, důstojnost, bezpečnost a svobodnou vůli jednotlivce. Důsledkem jsou ženy vyloučeny z účasti na společenském životě, z pracovního života, Vedle toho, že násilí na ženách znamená také sociální problém, pokud se například podíváme na náklady v oblasti zdravotnictví. Ženy jsou eh, nejvíce ohroženy ve vlastní domácnosti. Nejčastější příčina zranění na ženách je násilí, eh, násilí na ženách je domácí násilí. Toto uh, není žádný gentlemanský uh, zločin. OSN tady má uh, úmluvu o potírání násilí na ženách a tu by mělo, měla podepsat také Evropská unie. Děkuji, slovo má pan Mikolášik. Děkuji, pane předsedo. Pan Mikolášik má slovo. Vystavenie jedinca akémukoľvek druhu násilí. Vystavení jedince jakémukoliv typu násilí má dalekosáhlé a destruktivní následky pro rodinu a společnost. Někdy je to až zavržení hodné, pokud se to to násilí páchá na ženách a na mužech. Domácí násilí je velmi často ident, nebo je identifikováno jako hlavní příčina potratu nebo narození mrtvého plodu a proto si myslím, že bychom měli uplatnit všechny možné prostředky trestného zpráva, práva k účinné represi a také musíme použít vše proto, abychom tady měli prevenci násilí. Je tady akutní potřeba chránit ženy, především chudobné, eh, před takzvaným náhradním mateřství. Pod rouškou solidarity vystavuje ženy fyzickému použití až zneužití a to v příkrém rozporu se zákazem neobchodovat s lidským tělem a jeho částmi. Důstojnost, intimita těla ženy je takto eh, narušována je to předmět úplatných smluv o pronájmu nebo prodeji na mezinárodním trhu a také předmětem obchodování s lidskými bytostmi. Děkuji. Rok pe doamna Dăncilă să ia cuvântul. Prosím, aby si slovo vzala paní Dančila. Děkuji, pane předsedo. I když násilí na ženách se objevuje velice často, jsou to činy, které velmi často nejsou potrestány, ať už jsou to činy, které vznikly v nějakých konfliktních situacích anebo v jiných eh, podmínkách. Jsou země, kde dochází k násilným činům, jako je prostituce, mrzačení pohlavních orgánů, násilí v rodině, a nebo násilí od někdejšího partnera. Také dívky jsou vystaveny takovému typu násilí. Evropské členské země by měly vyvinout větší úsilí k tomu, aby byly vypracovány úplné statistiky, aby byly přesnější průzkumy, které by se zabývaly násilím páchaný, páchaným na ženách. Na základě takových statistik bychom měli přijmout konkrétní opatření proti těmto jevům v rámci Evropského institutu pro rovnost pohlaví musíme také vyvinout příslušnou aktivitu v tomto směru. Děkuji a nyní má slovo paní Nikolaj. Mulțumesc și eu, domnule președinte, în calitatea mea de raportor din umbră. Děkuji. Jakožto stínová zpravodajka bych chtěla poděkovat paní zpravodajce, blahopřeji vám k vaší zprávě a myslím si, že nyní bychom měli přestat hovořit o tomto tématu pouze formálně, protože pokud tady nebudeme mít eh, konzistentní a eh, koncentrované kroky, které povedou k reálným změnám, tak bude celá tato diskuze zbytečná. To se týká také směrnice. Ekonomické náklady násilí proti ženám zatím ještě nebyly seriózně přeskoumány ani v této zprávě, ani nikdy dříve. Tento fenomén zatím ještě nikdy nebyl příliš zkoumán z ekonomického hlediska a přesto si myslím, že v dnešní době ekonomické krize násilí způsobuje eh, milionové škody. A proto bychom se měli snažit nejenom ekonomickými prostředky, ale samozřejmě také politickými a právními potírat tento fenomén. Děkuji. Egy szépen, e, gratulálok a raportőr e, kiváló munkájához. Büszke vagyok arra, hogy... Děkuji. Chtěla bych poblahopřát paní zpravodajce k této vynikající zprávě. Já jsem skutečně hrdá na to, že ta zpráva byla vypracována takto kvalitně a že autorkou je žena. Jsem také hrdá na to, že se zde jasně upozorňuje na to, že zatím bylo podniknuto příliš málo úsilí. Potřebujeme jednotná evropská pravidla, protože konec konců jsou to také finanční prostředky evropských daňových poplatníků, které se vydávají na odstraňování škod, které vznikají násilím páchaným na ženách. Já si myslím, že tyto finanční prostředky bychom bez pochyby mohli využít lépe a musíme se také postarat o to, aby ty ženy, které jsou postiženy tímto násilím, měly aspoň eh, nějaký eh, dočasný přechodný domov, kam by se mohly uchýlit. Je potřeba těmto ženám pomoci, eh, když potřebují například být zletilé. My jsme v Budapešti tady pracovali eh, s těmito ženami, s prostitutkami a viděli jsme, jakou podporu nebo dostávají nebo nedostávají od státu. Děkuji, pan Luhan. Deputát. Doamna comisar, stimați colegi, mm, după cum reiese și din raport, eh, diminuarea violenței împotriva femeilor trebuie... Děkuji. Z této zprávy také vyplývá, že se musíme skutečně ještě mnohem více snažit o to, abychom potírali násilí na ženách, a to jednak na úrovni jednotlivých členských států, ale i na evropské úrovni. Máme tady program DAFNE, musíme ho více podpořit a ty země, kde dochází k násilí, se musí zapojit eh, do tohoto úsilí. Mnoho lidí má dnes psychické problémy a psychické problémy potom vedou k tomu, že je pácháno násilí. Musíme tady spolupracovat s policejními složkami v Evropské unii, musíme tento jev identifikovat, musíme ho dobře zanalizovat, musíme mít potřebné průzkumy. Ve stokholmském, stokholmském programu se tyto aspekty řeší a je samozřejmě pravda, že k tomu potřebujeme také finanční podporu. A tento program, program DAFNE, je proto dobrým rámcem. Děkuji. Děkuji a dále má slovo paní Regner. Äh, Děkuji, pane předsedající paní komisařko. Pokud jde o otázky rovného postavení, je Evropská unie průkopníkem, byla tak i v minulosti a je to tak i pokud jde o potírání násilí na ženách. Násilí na ženách je také drahé. 33 miliard euro, jak říká zpráva, to je každoroční částka, která je vynakládána na odstranění eh, škod z tohoto násilí. A tím pádem sebereme vítr z plachet těm, kteří se donívají, že ta opatření, která jsou tady uvedena, jsou příliš drahá, eh, protože jsou nezbytná. Musíme školit policisty, soudce, zdravotní personál. To vše je v té zprávě zmíněno a právě proto bych chtěla náležitě poděkovat paní zpravodajce za to, že to tam podchytila. Eh, vidím tady ovšem přeci jen eh, jednu věc, která mi tady vadí, chybí,

Most pedig visszaadom a szót újból. Děkuji. A nyní předám slovo paní komisařce Malstrémové jménem Evropské komise. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, poslankyně, eh, děkuji vám za tuto velice významnou diskuzi na téma, které je eh, jaksi pro eh, mnohé z nás stěžení. Děkuji tedy zpravodajce i stínovým zpravodajům. Jak jsem říkala v úvodu, máme připravenou řadu opatření. Je to balíček práv obětí, to je velice důležité, to by mělo být publikováno příští měsíc, potom obecnou politiku k genderové problematiky a také také velice podrobně sledujeme eh, nyní tedy do, eh, dokončení eh, konvence o Rady Evropy pro boj proti domácímu násilí a násilí na ženách. To by Evropská unie mohla tedy také převzít a využít a, a aplikovat jako závazné v rámci Evropské unie. A chtěla bych také zmínit dva návrhy, které jsme přijali, které jste přijali je to směrnice pro boj s obchodování s lidmi, to obsahuje celou řadu preventivních ale, eh, opatření, ale také podporu pro ženy a děti, které jsou obětí eh, obchodování za účelem sexuálního využívání a podobně. Je eh, také balíček, který bere v úvahu obzvlášť zranitelné skupiny, jako třeba ženy, které byly obětí sexuálního násilí a podobně. Problém je, jak jste všichni říkali, je, že ten problém je velmi rozsáhlý a je eh, jaksi hamba, jestliže ještě v Evropské unii dnes eh, jsou lidé, kteří jsou ženy, které se každý den vlastně bojí násilí z, eh, z pohlavního zneužívání a, a to často ze strany svých nejbližších. Takže musíme jednat a musíme přijímat konkrétní opatření, abychom dosáhli konkrétních výsledků, protože to je jedno z nejflagrantnějších porušení lidských práv. A velice děkuji také těm nemnoha mužům, mužům, kteří se zapojili do diskuse, protože násilí na ženách není otázkou žen, ale je to otázkou lidských práv a jedině, když budou ženy a muži společně bojovat s tímto jevem, tak se to podaří. Musíme spolupracovat, musíme dosáhnout toho, že v Evropě ženy se nebudou muset bát násilí jenom proto, že patří k takzvaně nesprávnému pohlaví. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní dávám slovo paní Svensson, zpravodajce. Prosím. Tak. Jag vill börja med att tacka kollegorna för mycket kloka ord i debatten. Děkuji kolegům za jejich moudrá slova. Jsem velmi ráda, že tady zazněl ten závěr, že všichni musíme bojovat proti tomuto jevu. Komisi chci říci, že se těšíme na balíček eh, na téma práv obětí a ochrany obětí Ovšem je zapotřebí i tato směrnice o boji proti násilí. Chtěla bych říci, že samozřejmě není nutné souhlasit úplně s každičkým slovem v této zprávě, ale je třeba hlasovat globálně pro, abychom vyslali signál komisi, že takovou směrnici považujeme za velmi důležité. Abychom všem těm ženám, které žijí ve vztazích naplněných násilí, abychom všem těmto ženám řekli, že není potřeba se stydět za tu situaci a je třeba se proti ní postavit. Když budeme hlasovat pro tuto zprávu, tak tím jasně vyjádříme, že není na těchto ženách, aby měli pocit viny. Naopak, pocit viny musí mít pachatele násilí. Mezi námi je celá řada žen, které prostřednictvím sociální práce, prostřednictvím eh, práce ženských organizací přišly do kontaktu s takovýmito typy násilí a musíme eh, si uvědomit, že je třeba maximálně pomoci ženám obětem násilí vymanit se ze situace trýznění. Musíme prokázat, že tady je pro tyto ženy podpora, pro ženy, které jsou obětmi. Chci ještě zdůraznit také význam odsuzování tohoto problému, poukazování na tento problém, který existuje ve všech skupinách společnosti. Není to omezeno pouze na některé skupiny, vyskytuje se to v celé společnosti. A já tedy vyzývám poslankyně i poslance, aby vyslali ten jasný signál, že je nepřijatelné, aby ženy žily v takových podmínkách násilí. pro sebe i pro své děti se ženy mohou postarat o dobrý život, ale potřebují k tomu určitou podporu. Ještě jednou chci poděkovat kolegům a kolegyním za vyjádření podpory a za odhodlání podílet se na této, na této akci. Děkuji. Děkuji. E, paní poslankyně já bych chtěl hovořit i o e, náboženském humanismu, jakožto člověk církve. Bůh stvořil muže i ženu ke svému obrazu. A není možné tolerovat násilí ani násilí na ženy. Tím uzavírám tento bod a hlasování proběhne zítra.